jsou určeny mladým lidem a dospívajícím. Zcela jistě tyto aspekty budou do té doby k dispozici. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, za eh, příspěvek a tím uzavíráme debatu k tomuto tématu. Hlasování proběhne zítra ve 12.30. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na programu a zároveň poslednímu pro dnešní večer. Je to zpráva paní Kay Swinburne o regulaci obchodování finančními instrumenty, anonimní obchodní platformy a podobně. Eh, paní zpravodajka má nyní čas 4 minuty. Děkuji, pane předsedu. Eh, ten, kdo se nevyzná ve finančním žargonu, těžko se mu bude vysvětlovat, co to je ty dark pools. Nejdříve jsme hovořili o finančních nástrojích, eh, které se eh, týkají s těmi eh, dark pools. Jsou to prostě anonymní obchody. Týká se to implementace směrnice z roku 2007 a struktury cených papírů, s nimi se obchoduje. Je to zpráva eh, velice komplikovaná, velice odborná, ale já jsem velice ráda, že kolegům se podařilo eh, podpořit eh, těchto, tuto zprávu. Ze 119 pozměňovacích návrhů se nám podařilo vytvořit 26 kompromisních návrhů. A vzhledem k tomu načasování já věřím, že Evropský parlament přispívá k Eh, MIFIDu, tedy k revizi eh, MIFIDu, eh, který, kterou zahájila Evropská komise. Evropský parlament žádá o vyšetření různých obchodních míst. Pan předseda přerušuje řečnici, žádá, aby smírnila tempo. Evropský parlament žádá v této zprávě proskoumání různých obchodních míst, které jsou regulovány dle MIFIDu. Vyžaduje se podrobná analýza tak, aby se zajistilo, že regulace je na vodné úrovni. Já si myslím, že bychom mohli jít ještě o něco dále a mohli bychom rozšířit definici organizovaných eh, obchodních nástrojů eh, na všechna obchodní místa, kde se provádí tyto transakce a obchody. A já si myslím, že tímto způsobem eh, by se uzavřela řada mezer a že by to také umožnilo v různých kategoriích regulovaných trhů dosáhnout lepších a přiměřenějších výsledků. Já si myslím, že eh, nová úroveň sledování dark pools, by, to by investoři měli de facto přivítat, eh, poněvadž to jsou místa, která přitahují zneužívání. A já si myslím, že eh, by toto, tyto křížové obchody a podobně neměly, neměly přesahovat přiměřený rozsah. Pokud se týče eh, výjimek z MIFIDu, Evropský parlament a komise se zhodují na nutnosti redefinice eh, těchto výjimek a standardizace v rámci EU. Možnosti arbitráže v rámci Evropské unie eh, tak, aby se našla nejpříhodnější interpretace pravidel, tak toto by mělo smizet. Interpretace by měla být jednotná. A to zatím skutečně chybí v Evropské unii. Investoři eh, v, ve Spojených státech víceméně nechápou, jak v tomto systému je možné, aby evropské obchodování fungovalo. Za tři roky provádění MIFIDu se zatím nepodařilo schromáždit všechny účastníky trhu kolem jedné konsolidované platformy. Jestliže se nenajde tržní řešení, je třeba zavést novou legislativu. Regulace finančních trhů se eh, v našem výboru debatuje dlouho době a jsou to různé typy nejrůznějších eh, zvláštních obchodů. Hovoří se také o různé, různých rolích eh, účastníků trhu a vysokofrekvenčních strategiích. Takže než navrhneme legislativní kroky, je třeba, abychom zajistili, abychom měli skutečně spolehlivé údaje, tak aby nakonec eh, legislativa, kterou přijmeme, nebyla škodlivá pro evropské finanční trhy. Musíme zajistit také integritu finančních trhů. Tady víme, jaká je její funkce. Jednoduše a prostě její funkce je zajistit to, aby investoři mohli poskytovat kapitál podnikům a takto, aby běžela ekonomika. A toto musí být skutečně středovodem jakéhokoliv dalšího legislativního procesu. Děkuji vám, paní Swimben. Já se omlouvám, říká pan předseda, ale na začátku té debaty já jsem možná eh, neřekl eh, vaše jméno, jak by to mělo být. Měl jsem zde nesprávný dokument, takže já se opravdu, opravdu omlouvám. Tak a nyní eh, nastává postup the eye, to znamená, můžete se přihlásit do debaty. Zatím se přihlásili tři kolegové a vzhledem k tomu, že ta debata je velice důležitá a vzhledem k tomu času, jaký máme, dáme každému řečníkovi minutu a půl a jako první pan Filip Juvan. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní zpravodajko. Pochopitelně tento text je nesmírně složitý, ale čeho se vlastně týká? Týká se ještě jednou toho, abychom se poučili, co přinesla tato krize. Nesmíme jednat jako předtím, jako dříve. Ano, musíme změnit pravidla hry. Je zapotřebí nastolit pořádek v celém systému. A ti, kteří dnes těží v nejrůznějších zemích Evropské unie z krize a využívají naše občany. Neříkám, že je to vždy chyba Evropy nebo eura. Někteří je tvrdí, ale že je zapotřebí ukončit euro, ale musíme říct si ano, potřebujeme společná pravidla, potřebujeme, aby naše země byly spojené. Pokud ne, tak by zemřeli. Takže potřebujeme lepší eh, pravidla, potřebujeme mít pravidla na úrovni Evropské unie, celý systém musí fungovat lépe. Vážení kolegové, je to zcela jednoduché. Všichni spolu jsme silní, pokud budeme každý sám za sebe, tak zemřeme. Děkuji. A nyní má slovo pan Cegedy. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Eh, pane předsedu, děkuji vám. Já bych eh, především rád poděkoval eh, za to, jak velkoryse nám umožňujete řečnický čas navíc. Tato zpráva paní Svinbrnové je velice důležitá. Hovoříme nyní o regulaci obchodních nástrojů. Ovšem, eh, jaká je největší chyba v této zprávě? Eh, tady se volá po další regulaci, ale já myslím, že už je pozdě. Regulace je v současné době komplikovaná a nesrozumitelná. Já si myslím, že my eh, se nad tím musíme zamyslet. Nemůžeme z regulace výjímat větší investice. Také se musíme zabývat eh, otázkou derivátů a regulovat je přísněji, poněvadž právě tyto deriváty vedou k inflaci a zisky z toho mají nadnárodní společnosti, eh, o kterých těžko říct, kdo to vlastně je. Takže eh, končí to v kapsách určitých lidí a končí to v kapsách těch nejbohatších. Gracias, kolega. Děkuji, pane kolego. A ještě poslední řečník. a Paní Bačesku. Děkuji vám, pane předsedající. Zpráva paní Swinburnové má za cíl vytvořit stejné podmínky pro multilaterální transakční nástroje. Já jsem přesvědčena o tom, že je velice důležité vytvořit stejné podmínky i při dohledu nad finančními nástroji. Potřebujeme najít lepší legislativu pro snížení systémového rizika a zajistit eh, jasnější podmínky na trhu. Co mě znepokojuje, je, že zde nejsou žádné informace o transakčních strategiích v té zprávě. Eh, jedinou možností získat informace o tom, jestli trh funguje správně nebo ne, je získat informace od regulačních úřadů. Je potřeba stanovit společná pravidla o, pro tyto informace, a to jak o transakcích burzovních, tak i mimo burzovních. Mě by zajímalo, co eh, si například myslíte o hodnocení dopadu minimálních eh, pravidel pro tyto platformy. Myslím si, že je potřeba zajistit určitý minimální tok informací k těmto transakcím. Děkuji vám, paní Basesku. Tím se dostáváme na konec ke HDI a slovo dostává pan komisař Hán. Máte prosím slovo. Můžete reagovat na ty příspěvky, které zde zazněly a potom skončíme s tímto bodem pořadu jednání. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji jménem komise, především jménem pana komisaře Barnie. Musíme zlepšovat transparentnost na finančních trzích, musíme zajistit, aby všechny trhy a všichni aktéři byli předmětem regulace. To je hlavní cíl naší komise i G20. Chtěl bych se Chtěl bych poděkovat paní Swinburne Tato zpráva je velice důležitým krokem v revizi našich trhů, eh, směrnice o finančních nástrojích, která má zkrátku MIFID. Tyto, tato doporučení jdou ruku v ruce eh, s uvažováním komise. Připravujeme eh, regulace pro rok 2011. MIFID je velice důležitý bod na programu jednání komise. Jedná se o transparentnost, finančních trhů, která je velice důležitá pro naši společnost. Zavedli jsme nový dozorčí orgán, který má začít fungovat od příštího měsíce. Chceme mít návrhy také v dalších oblastech, které budou předloženy v roce 2011. Spoleháme na Evropský parlament, že velice rychle eh, přijme dané prvky. MIFID je základním kamenem pro finanční trhy. Chce, aby finanční trhy fungovaly dobře, dokonce i v dobách krize. Pochopitelně se objeví určité nedostatky, například technologický rozvoj, který je velice rychlý na finančních trzích. Musíme zajistit, aby regulační nástroje byly dokonalé, které možná byly dokonalé před několika lety, ale bohužel nyní jsou zastaralé. Na začátku prosince eh, komise vydala návrh eh, pro konzultace. Chceme mít eh, velice komplexní diskusi, chceme se podívat na všechny výzvy. Původní cíle MIFIDu jsou stále platné. Kritické aspekty ovšem znamenají zjistit, jak skutečně fungují finanční trhy. Jakým způsobem investoři budou mít přístup k nejrůznějším finančním nástrojům a k finančním příležitostem? Návrh zprávy výboru ECON chce zlepšit regulaci, chce zavést nové eh, eh, obchodní platformy. Musíme zajistit rovné podmínky pro aktéry, musíme náležitě ochránit investory a musíme také vymítit eh, praktiky, které narušují fungování trhu musíme se podívat na obchodování s akciemi a také e, obchodování s jinými nástroji. Další důležitá oblast e, v této zprávě chce zlepšit fungování komoditních derivačních trhů e, v souladu s principy G20. Chceme také zlepšit stávající pravidla, chceme zlepšit ochranu investora. Všechny obchodní praktiky musí spadat pod stejná pravidla, tím můžeme obnovit důvěru ze strany finančních aktérů. Musíme mít také eh, dobrý dohled, pravidla, která budou vynucována, čili musíme vytvářet eh, také nové podmínky pro nové orgány v oblasti cených papírů a dohledu. Evropská komise spolupracuje s mezinárodními partnery, především s regulátory v USA, kteří řeší podobné problémy. Musíme zajistit mezinárodní konvergentnost a musíme se vyhnout všem možným arbitrážím. Tato zpráva přichází v důležitou chvíli, kdy provádíme regulační reformu. Je dobré